nařízení, o kterých budeme hlasovat na konci dnešního odpoledního zasedání. A dalším bodem na našem programu je zahájení konzultací ohledně pozastavení členství Ugandy a Nigérie v dohodě z Kotonu s ohledem na nedávné zákony, které ještě více kriminalizují homosexualitu. Rád bych vás informoval, milí kolegové, milé kolegyně, o tom, že dnes dopoledne v této budově se setkává rovněž AKT EP společné parlamentní schromáždění. Měli jsme i schůzku Běra s tímto společným parlamentním schromážděním a na tomto setkání jsme rozhodli o tom, že ten text, který budeme schvalovat teď, nyní, v tomto okamžiku, text, o kterém budeme hovořit, bude určitým výchozím bodem pro stanovisko Evropského parlamentu k této e, konkrétní závažné záležitosti. To znamená, ano, bude se tomu věnovat eh, i plenární zasedání a byro společného parlamentního zasedání a budou tam zastoupeni i zastupitelé parlamentu Ugandy a Nigérie. Prvním jakožto autor, jeden z pěti autorů je to pan Tanok. Prezident Javery Museveni z Ugandy rozhodl nedávno eh, eh, podepsat tuto proti mm, homosexuální, proti homosexuální legislativu. Dále jsou zde eh, například eh, doživotí za eh, přitěžující okolnosti v této problematice. Dále jsou to zákony v Nigérii. Prezident Jonathan, který podepsal rovněž tyto zákony a v podstatě dochází k další diskriminaci obyčejných lidí, kterých jediným, jediným zločinem je, že je přitahuje člověk stejného pohlaví. Já jsem proti tomu, že to je nějaký koloniální nelegální import eh, homosexualita. Ne, ne, ne, je to nesmírně citlivá záležitost. Musíme eh, opravdu reagovat velice opatrně, abychom neodradili tyto vlády od dialogu. Pokud jde o kotonská, kotonskou dohodu nebo to, že bychom poskytovali naši pomoc nevládním organizacím spíše než centrální vládě, to by měly být věci, o kterých bychom měli eh, diskutovat a zároveň dokázat náš závazek dodržování lidských práv pro všechny bez ohledu na jejich sexuální orientaci. Děkuji. Děkujeme a dalším autorem u tohoto návrhu je pan Rumeva. Takže ještě jednou musíme odsoudit podepsání těchto zákonů v Ugandě, které eh, ohrožují univerzální právo na život, na svobodu projevu, na zhromažďování, svobodu proti eh, krutému a degradujícímu zacházení, sexuální orientace a genderová identita. To jsou záležitosti, které eh, spadají do soukromých práv, práva jednotlivce, práva jednotlivce na soukromí, tak jak je to zakotveno v mnoha mezinárodních zákonech. Je to právo těchto lidí jedním z základních porušování lidských práv. Eh, Vlády Ugandy a Nigérie eh, nerespektují lidská práva a demokratické principy a právní stát, tak jak je to zakotveno v článku 9 odstavec 2 kotonské dohody. Právě proto žádáme, aby Evropská komise okamžitě zahájila eh, jednání na základě článku 96 s Ugandou i s Nigérií z možností pozastavení kotonské dohody a k přijetí všech opatření, která považuji za potřebné. Děkujeme, Raule, a rovněž jako autor má eh, na dvě minuty eh, slovo pan Repo. Děkuji, pane předsedo. Tato rezoluce se odvolává na univerzální principy, že totiž všichni lidé jsou narozeni v rovnosti a mají stejná práva. Nikdo by neměl žít ve strachu kvůli své sexuální orientaci. Pouze v šesti zemích na světě dneska eh, je homosexualita považována za zločin a pouze v pěti za ní může hrozit trest smrti. V Ugandě eh, vidíme trend eh, k rozsáhlému porušování lidských práv a lidské důstojnosti. Je to také v rozporu s dohodami z Kotonu. Je dobrý důvod, proč eh, parlament eh, vyzývá komisi, aby hájela v této souvislosti konzultace a také vyzývá některé členské země, aby přesměrovali svou rozvojovou pomoc jinam. Nelze samozřejmě ale trestat celou společnost Stačí jenom ono přesměrování určitých eh, částí pomoci. Je třeba také eh, přijít s určitým systémem, jak chránit eh, lidská práva sexuálních menšin. Je třeba povzbuzovat uganské úřady k tomu, aby se homosexualita dostala mimo seznam Eh, trestných činů. Neexistuje na světě národ, eh, který eh, by se mohl vzdát boje za práva a blahobyt svých občanů. Děkuji a nyní paní Šáke. Děkuji, pane předsedo, komis, pane komisaři, kolegové. Eh, Vědnávání AKT pokračuje v této budově a my jsme nuceni eh, přijímat opatření proti zákonům potlačujícím sexuální menšiny v Ugandě. Je to v nesouladu eh, se s dohodami z Kotonu a je třeba připomenout článek 96, který se tímto zabývá. Eh, vlivem eh, extrémně konzervativních křesťanských sil ze Spojených eh, států jsou tito lidé, tedy sexuální menšiny, kriminalizovány. Několik členských zemí se v reakci na tento krok uganských orgánů rozhodlo zmrazit svoji rozvojovou pomoc pro tuto zemi. Nicméně je třeba zdůraznit, že si nepřejeme, aby obyčejní lidé v těchto afrických zemích trpěli víc než kolik už trpí. Jsou zde problémy korupce, chabá infrastruktura, nedostatečné vzdělávání, nedostatečný boj proti extremistickému násilí. To vše musí být součástí našeho aktivního dialogu, ale zároveň je třeba jasně se dřet evropských dohod a dohod, které jsme podepsali s těmito africkými zeměmi a v níž se africké země také zavázaly respektovat lidská práva. A to vše. Všechna. Děkuji. A nyní pan Sonik, další z autorů, jedna minuta. Je naší povinností, abychom vůči Ugandě a Nigerii eh, rozhod, tady rozhodně intervenovali, slovně intervenovali, politicky intervenovali není dost dobře možné, eh, aby se země, které s námi mají rozvinutou spolupráci politickou, obchodní a další, aby takovýmto okatým způsobem porušovat lidská práva. Jako příklad mohu uvést desetiletý trest vězení pro osoby, které se pouze účastnili eh, setkání osob eh, náležejících k sexuálním menšinám, případně o publikování jejich eh, fotografií v novinách a to v zemích, kde je na homosexualitu vyhlášen trest smrti. Co tedy můžeme dělat? Eh, vrátit se k dohodám z Kotonu a já vyzývám Evropskou unii, aby se velice rozhodným způsobem eh, k těmto tématům vyslovili na nadcházejícím summitu s těmi africkými zeměmi. Děkuji a ještě eh, poslední autorka paní Veržiar na dvě minuty. Již eh, častokrát jsme se hovořili o tomto tématu, o tom zákonu. Trest smrti by změněn na trest doživotního odnětí svobody. V Nigérii máme podobnou situaci. 13.1. došlo k podepsání příslušného zákona a první oběti tohoto zákona již byly odsouzeny. Situace byla obtížná, již v minulosti, nebo homosexualita byla tvrdě potlačována již dříve. Nyní ovšem došlo k překročení hranice a dochází k štvanici na homosexuálně orientované osoby. Eh, zde se hrály velice špatnou roli také extrémní američané. To je zcela zřejmé. Máme tady silné napětí a eh, pocity nenávisti. To je špatné samo o sobě. Dále se zde eh, zveřejnili dvě osoby, jejich fotky, jakožto svědkové a nesmíme zapomínat, že v roce 2011 to stálo život eh, člověka, kterému již jsme věnovali jednu z eh, našich, jedno z našich zasedání. Čili vidíme, že, vychází, že dochází opravdu k nenávisti, skutečně je zde šílená situace, zne, zneužívají se tyto věci, vidíme, komu to, komu to všechno prospívá. Je to země, která je členem Kotonu a která by měla bojovat bojovat proti diskriminaci. Tato země prostě nemůže z toho vyváznout bez, krit, bez kritiky a právě proto Uganda e, i Nigérie by měly zrušit tyto zákony, které jsou protizákonné, které e, musíme e, rovněž hovořit o článku 96 Kotonu. Měli bychom ho opětovně projednat a měli bychom politicky, ale i finančně podporovat veškeré nevládní organizace. Musíme samozřejmě si uvědomit, jak důležitá je jejich činnost přímo na místě, tak aby došlo k revoluci v mentalitě, aby se bojoval proti, to, proti těmto přežitkům minulosti. Eh, já si myslím, že skutečně v tomto ohledu bychom měli konečně sáhnout po využívání článku dohody z Kotonu, protože jsou to výborné nástroje. Děkujeme, Marie Kristin. A nyní zde vidíme další řečníky za jednu jednotlivé politické skupiny. Prvním na dvě minuty za SAD pan Vom. You, uh, uh, uh Nigeria... Děkuji, pane předsedo. Nigerie a Uganda uh, obě přijali země kriminalizující homosexuality a něco podobného se děje v dalších uh, zemích. Je to věc, Eh, o které se hovořilo dlouhá léta a nyní eh, na tato slova došlo. Tato, tyto zákony obvykle prosazují eh, političtí vůdci, kteří chtějí odrátit pozornost od svých reálných společenských a ekonomických problémů ve svých zemích. My musíme nyní ukázat, že lidská práva bereme vážně. Jak to tedy může Evropská unie udělat? Já si myslím, že řešení musí výjít eh, z Evropské unie, nikoli od jednotlivých členských zemí. Myslím, že existují šance, jak tento problém řešit, eh, nejenom tedy ty konzultace o uzavřených dohodách. Máme tady AKT eh, summit, který se bude za pár dnů konat a myslím, že to bude mm, dobrá příležitost, abychom tam o tom hovořili tak eh, eh, máme dialog s Ugandou o lidských právech eh, na plánovaný na 28. březen a pak summit v Dubnu. To všechno budou příležitosti. Můžeme hovořit o pozastavení finanční pomoci pro tyto zemi, ale možná, že lepší bude tyto peníze dát spíše k dispozici nevládním organizacím, které se zabývají vzděláváním a podobně. Důležité je, aby e, se tento talent, který vidíme v Ugandě a podobně, se nezačal šířit po celém regionu, protože lidé si zaslouží stejná práva. Děkuji a nyní za zelené paní Koleson na jednu minutu. Děkuji vám, pane předsedo. Eh, nastávají situace, kdy je třeba dokázat, že lidská práva jsou pro EU prioritou. V Ugandě a v Nigerii eh, parlamenty úmyslně přijali zákony diskriminující sexuální menšiny. Nebyl to náhodný akt diskriminace, byl to promyšlený postup navzdory protestům eh, mezinárodního společenství nevládních organizací ministrů EU a dalších homosexuálové v Ugandě mohou být uvězněni na léta a to tež hrozí jejich přátelům a rodinám. To je něco strašného. Toto už vedlo k nárůstu násilí a diskriminace. E, závěr je jediný možný. Uganda a Nigérie neplní své požadavky vyplývající z dohod v Kotonu. To znamená, že je třeba zahájit eh, přípravu na pozastavení těchto dohod a také je třeba pozastavit pomoc, kterou poskytujeme, poskytujeme vládám těchto zemí. Děkuji. A nyní poslední v tomto kole je pan Obemajer na minutu a půl. Děkuji, pane předsedo. Pokud si zvážíme, že homosexualita v Ugandě a v Nigerii je trestána odnětím svobody a při opakovaném praktikování dokonce do životím, či či ještě hůře ve dvou státech šerie je tam trest smrti, tak se nám tady zrelativizují ty částečně historicky vedené debaty o údajné diskriminaci homosexuálů v EU. Ovšem jedna, jasná jedna věc, trestání lidí kvůli homosexualitě je něco, co není důstojné pro člověka. Evropská unie musí z toho vyvodit důsledky. Je třeba si tedy zvážit, jaké platby poskytujeme a nemáme jim dávat vládám, které nepřímo podporují, protože to bychom nepřímo podporovali takovéto zákony. Pomocí dohry z kotonu, to tzv. země AKT, mají lepší, výhodnější celní podmínky pro obchod s EU. Dohoda ovšem zavazuje eh, státy, které signatáře, aby dodržovaly lidská práva a Evropská unie, doufejme tedy zřejmě, má veškeré možnosti diplomatického umu, které ale zdá se, již vyšerbala bez úspěchu a není otázka, co učinit. Eh, konsekventně bychom měli říci, že musíme vyloučit Nigérii a Ugandu z dohody diskotonu. Děkuji mnohokrát. La... Děkuji kolegovi a nyní se dostáváme k postupu ke HDI. Zde mám šest zájemců o slovo. Budu postupovat tak, že každému přidělím pouze přesně jednu minutu a potom eh, vypnu mikrofon. Pan Kelly, prosím. Děkuji, pane předsedo. Já souhlasím s tím, že to, co se děje v Ugandě, v Nigérii, to skutečně je neakceptovatelné. Především kriminalizace homosexuality a ty drakonské diskriminační tresty, které se aplikují v těchto zemích. Samozřejmě, že my se musíme zabývat i tou pomocí, kterou poskytujeme těmto zemím a především si myslím, že bychom měli zamezit poskytování pomoci centrální vládě a dát ji naopak nevládním organizacím. Dále uganský prezident, který tvrdí, že jeho kroky jsou založeny na základě zprávy tzv. Eh, medicínských odborníků, kteří tvrdí, že homosexualita není genetická, ale sociálním chováním. A právě proto si myslím, že zde opravdu ještě je hodně práce, které nás čeká v oblasti vzdělávání. Ano, pokud jde o um, pokrok v, za posledních 20 let u nás, možná bychom mohli udělat stejný pokrok za stejnou dobu i v Ugandě a Nigerii. Děkujeme. A nyní má slovo paní Geringerová. Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. 16 ledna letošního roku jsme v Evropském parlamentu přijali usnesení, které odsuzovalo rozhodnutí Ugandy a Nigérie, pokud jde o kriminalizaci LGBT lidí. Hovoří se zde o tom, že manželství stejného, eh, lidi stejného pohlaví, svědci takového manželství nebo i lidi, kteří pracují v těchto organizacích LGBT, budou potrestáni. Toto všechno jde proti textu Všeobecné deklarace o lidských práv a zároveň dohody z Kotonu článku 9 odseku 2. My poskytujeme pomoc mnoha těchto, těmto rozvojovým zemím a proto musíme požadovat, aby tyto země plnily základní lidská práva a základní svobody. A právě proto volám potom, aby Evropská komise revidovala zásady spolupráce s Ugandou i Nigérií, především na základě dohody z Kotonu. A všechny následující dohody mezi EU a třetími zeměmi musí obsahovat doložku, která bude hovořit o dodržování základních svobod a svobod jednotlivce, to znamená i nediskriminaci na základě sexuální orientace. Musím vám připomenout, že tři 36. Bohužel řečnice byla přerušena. A nyní má slovo paní Morvaj. Děkuji za slovo, vážený pane předsedo, pan Rueda, ostatní autoři této zprávy. Prosím, abyste mi řekli, jak si vybíráte tyto případy. Dovolte, abych, si, abych se s vámi podělila o takový příběh diploma ze Saudské Arábie, který um, pracuje v USA a který je homosexuál, by, je je, mm, je mu řečeno, že bude mučen v Saudské Arábii, požádá o azyl ve Spojených státech a oni mu neposkytnou azyl. Saudská Arábie silná, bohatá země, dobrý přítel Spojených států, Spojené státy silná, velká země i po těch obě e, e, informacích po Snowdonovi a tak dále. Všichni z přátelé EU, jedna úžasná rodina přátel. Ovšem, i přesto je zde nějaká šance toho, hovořit tento konkrétní případ, že o něm se bude hovořit rovněž v Evropském parlamentu někdy možná? Děkuji. Tiene ahora la palabra la señora Corjola. Děkujeme, slovo má paní Korhola. Arvoisa puhemies. Kehitysyhteistyö. Děkuji vám, pane předsedo. Je třeba se zamyslit nad principy rozvojové pomoci. Zejména co dělat v okamžiku, kdy země příjemců porušuje lidská práva. Některé země jasně řekly, že uvažují buď to o zmražení své pomoci, anebo o, jeho, o jejím přesměrování nevládním organizacím. A já myslím, že je to dobře. Nevládní organizace je třeba podporovat, eh, poněvadž eh, oni jsou také sami v nebezpečí, pokud se snaží těmto pronásledovaným lidem pomáhat. Je třeba mít na paměti, že všechny země mají povinnost bojovat proti diskriminaci vlastních občanů. Děkuji vám. A nyní pan Boris. Děkuji vám. Je třeba Eh, posoudit eh, současně dohody z Kotonu a mm, proti tomu postavit eh, kriminalizaci sexuálních menšin. Je to, jde o diskriminaci na základě sexuální orientace, proto si myslím, že je třeba bezpodmínečně zastavit rozvojovou pomoc. Je třeba Eh, bilaterálně jedna s příslušnými orgány a je třeba jasně posílit podporu pro nevládní organizace. To dá jasně najevo příslušným vládám, že eh, toto se nedělá. Domnívám se, že tento tlak ze strany Evropské unie může být velice účinný a že může na pomoci k ústupu od tohoto eh, práva, respektive bezpráví. Měli bychom skutečně apelovat na to podporovat výhradně nevládní organizace v, té, v těchto oblastech. Děkuji, kolegové. A nyní poslední řečník je pan Silvestris na jednu minutu. Děkuji, pane předsedo. Antihomosexuální zákony v Ugandě a v Nigerii si zaslouží naše odsouzení a energickou protireakci. Domnívám se, že bychom neměli tuto příležitost zmarnit a nedat si na program našeho parlamentu otázku homosexuálních párů, lidských práv u nás. A také bych chtěl říci, že svá práva má také nenarozené embryo. Zatímco homosexuál mohou pozvednout svůj hlas, embryo nemůže a přesto je třeba jim naslouchat. Děkuji vám. Děkuji, pane Silvestri, si Tolik tedy ke Cashly Eyes a nyní dostáváme slovo panu komisaři Levandovskému. Prezident. Vážený pane předsedo, milí kolegové, kolegyně. To, o čem dneska diskutujeme, tato nedávná legislativa, která penalizuje homosexuály v Ugandě a v Nigérii, to samozřejmě není jediný případ diskriminace proti osobám LGBTI na celém světě. Evropská unie samozřejmě stojí velice jasně, má velice jasný názor, bojuje proti všem formám diskriminace a v červnu 2013 Rada přijala hlavní směry pro podporu a ochranu všech práv, všech lidských práv osob LGBTI. To samozřejmě mm, obsahuje i ochranu homosexuálu proti jakékoliv diskriminaci. My jsme vystoupili proti této nedávné legislativě v Ugandě a v Nigerii a EU stojí za principy a zásadami univerzálnosti, všeobecnosti lidských práv. To je naše stanovisko, to je eh, náš názor, kulturní nebo tradiční. Některé hodnoty nemůžeme zneužívat pro, pro mm, jakoukoliv formu diskriminace. Někteří i dneska zde v Evropském parlamentu hovořil o tom, že bychom měli zahájit konzultaci s Ugandou a Nigérií na základě článku 96. My si ovšem myslíme, že to, abychom využili tento článek 96, že by to bylo předčasné, protože máme jiné ještě možnosti dialogu a my skutečně se těšíme na otevřenou diskuzi s představiteli těchto, eh, těchto vlád. My se sejdeme eh, na základě článku 8 Kotonu 28. března se zástupci Ugandy a potom nás čeká ministerský dialog v červnu, čili budou ještě další příležitosti, o, o tom se zmínil i pan Derek Bogem. Žádné platby zatím neposkytneme z našeho rozpočtu, či došlo k zmrazení těchto finančních prostředků těmto zemím a my očekáváme, že výsledky těchto jednání budou zásadní a že podmíní naše další, naše další vztahy s Ugandou a Nigérii na základě kotonského dohovoru kotonské dohody v následujících měsíci, čili bude to opravdu determinující pro naše, pro naše další kroky. Děkujeme, vážený pane předsedo. Obdrželi jsme šest návrhů usnesení k tomuto tématu. Nyní končíme toto téma, hlasovat budeme za chvíličku po eh, té, co projednáme třetí téma na našem dnešním programu. A tímto tématem je záležitost, která je se podobná, ale týká se především bezpečnosti a obchodování s lidmi na Sinaji.